čtvrtek od 9 do 13 hodin a od 15 do 17 hodin. Pořad jednání je zveřejněný, je také na webových stránkách Evropského parlamentu, takže tímto končím dnešní